Vážení eh, kolegové, vážené kolegyně, nebudeme trestat ty, kteří přišli včas, tak prostě začneme. Vím, že pondělí večer ve Štrasburku je vždy poněkud eh, obtížnější časový slot, ale mm, zkrátka vytříbilo se, to jsou tu ti, které naše téma opravdu zajímá. Takže začneme. Bod jedna. Přijetí návrhu pořadu jednání. Jsou námitky? Nejsou. Tím pádem je pořad jednání přijat. Sdělení předsedkyně. Řeknu jem, že jako obvykle máme eh, tlumočení v následujících jazycích francouzsky, německy, italsky, anglicky, řecky, španělsky, česky, maďarsky, polsky, slovinsky, bulharsky a rumunsky. A jako obvykle vám připomínám, že dnešní schůze je přenášená po internetu. A tím se rovnou dostáváme k bodu 3 na pořadu jednání, přičemž velice ráda zde vítám pana Šadžiuse a rovnou se omlouvám za špatnou výslovnost. Pan kolega je z Evropského účetního dvora, a odpovídá za zvláštní zprávu účetního dvora k Erasmu+. Tato zpráva analyzuje implementaci aktuálních programů Erasmus a tím nám poskytuje důležité poznatky a podněty pro návrh nového Erasmu. K tomu se pak bude vyjadřovat pan Zver v dalším bodě eh, programu, tedy před, představí svou zprávu. Každopádně teď bych poprosila pana Šadžuse, aby přednesl svou prezentaci. Máte 10 minut zhruba. Děkujeme ještě jednou, že jste přišel. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je mi velkou ctí být mezi vámi. Všem německy úplně tak dobře nemluvím. Budu proto mluvit anglicky. Eh, eh, esteemed members of the European Parliament. Vážení členové Evropského parlamentu, kolegové z institucí, já si myslím, že mám dnes poměrně snadný úkol, protože eh, máme na pořadu dva body, jednak tedy naši zprávu a myslím, že Eh, se to výborně hodí i k té další otázce, k dalšímu eh, bodu eh, ohledně nové legislativy Erasmu či Erasmu+, plus, tak jak navrhoval zpravodaj. Já tedy velice rychle projdu ty slajdy, případně pokud budou nějaké dotazy, tak jsem připraven je zodpovědět. Takže my jsme se zabývali pouze tou klíčovou akcí 1 Erasmu, takže eh, v těch eh, následujících eh, minutách se budu zabývat tedy pouze tou jedničkou, což je mobilita v rámci vzdělávání. Je to globální program, program pro celou řadu různých akcí. Máme 33 programových eh, zemí zapojených do tohoto programu, 28 tedy plus 5 eh, nečlenů EU a eh, celou řadu partnerských zemí. Takže když toto všechno dáme dohromady, tak tím pokryjeme v post. It is indirect management, uh, which makes some uh, uh, problems in spending the money, but still, to our opinion, works quite well. Uh,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 Němčina Francouzština funguje. Možná by italští kolegové mohli zkusit něco říct, že bychom to vyzkoušeli? Fine, eh, I can proceed. Tak já budu pokračovat. Studying how the program, the Erasmus... Eh, takže zabývali jsme se tím e, tou přidanou hodnotou, evropskou přidanou hodnotou a e, dospěli jsme k, tedy k poznatkům, e, ohledně těch eh, různých eh, forem evropské přidané hodnoty, které jdou nad rámec eh, požadavků. A já bych to ilustroval na pár příkladech. Máme tady ten přeshraniční přístup, přístup k mobilitě. To vše je v nařízení, které v současné době je v platnosti, ale Erasmus Plus se také stalo součástí politiky e, sousedství a té e, soft diplomacie vůči ostatním e, zemím. E, Rovněž z položek pro vnější činnost byly poskytnuty určité prostředky, to je poměrně logické, ale pokud jde o financování Erasmus Plus do budoucna, myslím, že bychom měli e, zohlednit eh, i tyto eh, efekty nad rámec, které eh, se dostavily a pak tady máme i tu pro instituce vyššího vzdělávání s tím, že tyto instituce vlastně se do toho zapojily, aniž by chtěli se zapojit do Eh, do Erasmu+, Plus. je to jako jakýsi punc eh, kvality a to je něco, co bychom eh, měli také využít v oblasti vzdělávání. A pak máme další takový meziprodukt, který vidíme zde, tedy výrazný nárůst, pokud jde o profesní vzdělávání studentů v rámci programu Erasmus+. Plus i eh, v tomto období eh, tedy jsme eh, pokryli i tento segment těch, kteří nebyli tak úspěšní v rámci studií. Takže máme takové ty tradiční součástí evropské přidané hodnoty a plus je, doporučujeme do, dodat ty další, nastavit určité priority a potom je ta otázka Eh, financování. A pokud jde o tu efektivitu, eh, myslíme si, eh, že jsou tady takové ty všeobecné a specifické cíle, všeobecné zaměření tedy na ty studenty pracující, tak, aby došlo k rozšíření jejich znalostí. Je tady ten mezinárodní eh, rozměr, eh, internacionalizace eh, jednotlivých subjektů organizací a pak jsou ty specifické cíle a zde bych velice rád zdůraznil právě tu mobilitu v rámci vzdělávání. A samozřejmě musíme zabránit tomu, aby se z toho stal čistě jenom turismus, ale jsou tedy eh, je takový ten systém kreditů, které si musí studenti eh, přivést ze zahraničí eh, a tato mobilita v rámci vzdělávání, to je, myslím, věc, která je velice zajímavá. A pokud jde o tu efektivitu, rád bych zdůraznil, že pokud Eh, jsou určité problémy eh, při naplňování eh, cílů. Politici vždy to řeší tím, že poskytují prostředky a mezi těmi prostředky, finančními prostředky a cíly jsou takové ty nudné věci ukazatelů, vyhodnocování efektivity. To jsou věci, které o které se politici příliš nezajímají, ale bez této části ten systém nikdy nebude fungovat. A my jsme zaznamenali, že skutečně eh, byly nastaveny eh, cíle a k tomu přiřazeny eh, ukazatele, ale některé z nich nejsou vhodné pro to, abychom zhodnotili ten celkový přínos toho programu. Dopad na lepší zaměstnatelnost, na integraci, na lepší zlepšení vzdělávacího systému. A to jsou věci, které třeba zlepšit, je třeba se na ně eh, zaměřit. Ano, není to příliš zábavné, je to velice složité a je eh, velice důležité, i když to není zajímavé, tak je velice důležité, aby toto bylo připraveno eh, a správně nastaveno a je dobře, že se eh, daří tedy eh, činit další kroky. Eh, zjednodušení inovace, my jsme prošli celou řadu oblastí, kde došlo k výraznému zlepšení oproti předchozímu programu. Skutečně to zjednodušení jsou jednodušší, nicméně ten proces žádostí je stále poměrně zdlouhavý a e, je, to, e, je tam příliš toho evropského žargonu. E, studenti, když si to poprvé přečtou, tak tomu příliš nerozumí. Takže navrhujeme, aby toto bylo nějak překoncipováno a dále ještě zjednodušeno. Výkazy někdy vycházejí ze sebehodnocení, to, od toho nemůžeme upustit, nicméně Měli bychom být schopni eh, správně zhodnotit eh, ty výstupy, eh, které se, které se dosahují. Potom výuka jazyku, tady to by se mělo posílit, protože tady jsou ty online systémy a je třeba říci, že někdy ta výuka byla před systémem Erasmu lepší než poté, takže tady se zaměřuje na ty, příliš na ty formality a myslím, že ta výuka ve třídách by mohla zase eh, přinést zpět eh, kýžený efekt. Eh, rovněž chceme zlepšit podmínky účasti studentů PhD, protože to je studium, které je velice dlouhé a někdy je poměrně obtížné se na to eh, zaměřit. A rovněž eh, doporučujeme zahrnout i eh, školní studenty do toho programu Mobility Erasmus+. Ale ještě před zveřejněním této zprávy bylo možné toto do programu zakomponovat. A to je takový pozitivní bod na závěr mé prezentace. Děkuji. Děkujeme vám z celého srdce za eh, tu rychlou prezentaci výsledků. Řekla bych, že už ten první pohled ukazuje, že leco z toho odpovídá tomu, o čem neustále hovoříme se zúčastněnými stranami a odpovídá to i té zpětné vazbě, kterou dostáváme. Takže do té míry jsme velice rádi, že vlastně účetní dvůr toto takto potvrdil, že tedy ty problémy, které vnímáme my, které jsme vnímali v minulosti, které jsou nám často zmiňovány, jsou evidentně ty samé, jaké identifikuje i účetní dvůr. A v tom smyslu bych řekla, že nám to poskytuje celou řadu dobrých podnětů k tomu, co bychom mohli na našich programech změnit eh, tedy to, co neustále zažíváme, to, co je nám neustále zmiňováno, je tedy zjednodušování nejen těch formulářů se žádostmi, protože ty jsou prý až příliš složité a drží se jazyka, kterému zejména mladí lidé vůbec nerozumí a také to reportování je další věc. Zajímavé je, že i účetní dvůr, který je tu od toho, aby kontroloval, zda se ty peníze vydávají řádným způsobem, že i účetní dvůr říká, že ty reporty je potřeba výrazným způsobem zjednodušit, protože toto je opět eh, jaksi poukaz na to, tedy jak říká komise, jak ráda říká, tedy my musíme dokládat, že ty peníze se vydávají správně. Takže eh, děkujeme, že i účetní dvůr říká, že i toto by šlo dělat jednodušeji, méně, méně složitě. To je pro nás eh, už samo o sobě velice zajímavým výsledkem. Tak, není nás tu tolik, ehm, takže třeba bychom nemuseli být dnes tak úplně formální. Každopádně ráda bych v první řadě dala slovo našemu panu zpravodaji k Erasmu plus panu Zverovi a poté všem ostatním, kteří budou chtít, tak budete mít prostor pro dotazy. Takže tak, dvě až tři minuty a potom u té zprávy budete mít samozřejmě ještě další čas. Děkuji. Hvala lepa za besedo. Eh, Děkuji. Za prvé bych chtěl také poděkovat zástupci účetního dvora za skvělou prezentaci. Měme mi velkou ctí, že před několika týdny jsem měl pozorodnou rozpravu s, s, se spravodajem Učetního dvora a dozvěděl jsem se mnoho věcí a jsem mu velmi vděčný za jeho vědomosti a znalosti. Impact Erasmu Plus a mezinárodních výměn je mnohem větší než to, co dokáží popsat mezinárodní statistiky a průzkumy veřejného mínění. V číslech se nedá všechno vyjádřit, tedy pouze numericky, ale skutečná přidaná hodnota, co se týče Erasmu+, Plus, je mnohem významnější, než se na první pohled zdá. A zejména v číselném vyjádření. Jsem velmi rád, že zpráva účetního dvora, zejména pokud jde o zjednodušení přináší tyto výsledky a já souhlasím, že je třeba snížit administrativní zátěž, což je také rysem Erasmus Plus a vlastně veškerá tato zátěž stížila podávání žádosti jednotlivých žadatelů a zúčastněných subjektů a poukazují na to, že tyto zátěže byly náročné. I když dochází ke krátkodobým programům výměny, je nutné investovat mnoho do administrativy a to je překážka. A jsem si jist, že nalezneme dobrá řešení s účetním dvorem. Děkuji vám. Silvia Costa. Děkuji. Ano, to bylo velice zajímavé, ta vaše zpráva i to vaše přednesení jí. Ehm, Paní Libacká se omlouvá, takže eh, já vám pak přečtu její prohlášení k zprávě pana Zvera. Ona se omlouvá, že to nemůže být. Je tady několik důležitých bodů. V první řadě říkáte, že eh, jedna z věcí, která je na vzestupu je, to, je ta odborná příprava, což je důležitý signál ve smyslu rovnováhy eh, celého programu. Říkáte jednu věc, kterou sdílím, že je tedy potřeba generovat evropskou přidanou hodnotu a zajistit eh, vyšší míru obsahu vzdělávání a eh, formalizovat eh, výuku i v oblasti jazyku. To je důležitá věc. Může se zdát, že v čase se toto snižuje. A za třetí, velice zajímavé bylo to, jak jste zdůrazňoval ta témata, Ehm, jaksi toho znevýhodněného kontextu. Je potřeba, říkáte, harmonizovat kritéria, protože existují enormní rozdíly mezi kritérii, eh, co to je znevýhodněnost v jednotlivých členských státech. Takže je skutečně potřeba pochopit, eh, o kom mluvíme a jak se s tím problémem konfrontovat. To, to by pro nás bylo zvlášť důležité, protože eh, paní kolegyně Libacká zdůrazňuje téma přístupnosti, zejména programu Erasmus. A potom ještě jedna věc na úplný konec. Říkáte, že v podstatě ta evropská záruka eh, vzdělání pro studenty v reálu nefunguje. My si to uvědomujeme, ale vy jste účetní dvůr. Máte nějaká konkrétní doporučení, jak třeba, já nevím, konkrétněji motivovat eh, ty účastníky, jak realizovat, aby toto nastalo? Děkuji. Julie Ward. Uh, Děkuji mnohokrát za prezentaci. Já jsem částečně tady kvůli Erasmu+, plus, ne proto, že bych byla studentkou Erasmu+, plus, ale pracovala jsem s mládeží, s marginalizovanými skupinami a moje zkušenost byla s lidmi, kteří byli naprosto mimo společnost a neměli žádný výhled. Mladí lidé, kteří byli ohroženi konflikty se zákonem. A to byly vážné věci, co se týče zejména integrace do vlastní společnosti. Šlo o společenství, šlo o obec na severu Anglie, kde se těžilo uhlí a kde nebyly zkušenosti kontaktu s lidmi z jiných etnik a moje zkušenost eh, byla z programu, který se vlastně vyvinul v program Erasmus. A moje zkušenost je taková, že život těchto lidí se naprosto změnil. Tím, že se setkali s, s dalšími mladými lidmi, získali sebedůvěru a působili ve 14-denním mírovým projektem v Německu a ti mladí se vrátili a byli prostě úplně jiní. Změnili se, dostali, sehnali si práci, pracovali jako dobrovolníci, zabývali se i vzděláváním a, děl, a já je stále znám, stále jsem s nimi v kontaktu po 10-15 letech. Takže hovořím o zcela konkrétní zkušenosti. A o mého zvolení jsem měla tu šanci být svědkem mimořádných projektů z mládeží. A člověk by si myslel, že se nikdy nepustí do takového projektu. Já si podělím jeden příklad. Mladí lidé, kteří jsou autisté, a víme, že pro ně sociálně je velmi těžké, aby navázali kontakt se svými vrstevníky, protože se vyhýbají novým zkušenostem. A v mém obvodu je škola, na severozápadě Anglie a já jsem se, já jsem se s nimi sešla několik v Manchesteru, ale v Bruselu, protože byli právě součástí programu Erasmus+. A v Manchesteru byli schopni pracovat, zakládali podniky, měli pracovní zkušenosti a připravovali si životopisy. Takže chci se s vámi o to podělit, protože když často hovoříme o Erasmu+, tak lidé si myslí, že čím že se jedná o sebevědomé malé lidi, kteří chodí na univerzitu, ale neznají ty všechny paralelní další projekty. A my už máme ty tak, takzvané velvyslance, kteří se tím už zabývají. A tito vlastně mladí aktivisté se stali ambasadory programu. A je důležité, abychom získávali také tyto údaje a tyto informace. Není to program pouze pro ty nejchytřejší, kteří by stejně šli na univerzitu, ale je to také pro mladé lidi na okraji společnosti a tyto údaje také potřebujeme, abychom vykázali ty úžasné výsledky tohoto programu. Děkuji. Na závěr ještě jedna otázka z mé strany. Hovořil jste o tom, že aktuálně eh, ty indikatory, které se měří, nelze tak úplně skloubit s eh, těmi všeobecnými a konkrétními cíly těch jednotlivých programů, tak jak jsou stanoveny v legislativě. Máte nějaké konkrétní návrhy, jak ty indikátory lépe sformulovat? A teď už máte slovo vy. <laughs> Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Mám takový pocit, že jsem prezentoval nějaký skvělý program do budoucnosti, ale úkol auditora je úplně jiný. Auditor je nepříjemný, který přichází poté, co program skončil, aby zjistil, co se stalo předtím. A snaží se uložit obecná doporučení, z nichž jedno bylo pro komisi, aby znovu promyslela systém ukazatelů. A obecná teorie ukazuje, nebo říká, že existují vstupy a výstupy, to se dále chce měřit, ale výsledky a dopady programu, to je mnohem obtížněji měřitelné. A Existují už v rámci komise pokusy snažit se se naučit, jak zaměstnatelnost eh, těch lidí, kteří prošli Erasmem+, Plus, se zlepšila. A začali vytvářet databázy absolventů programu Erasmus+, Plus a zabývají se osudy. Například paní Ward, uvedla jste příklad, to je velmi důležité srovnat si absolventy s dalšími studenty ze stejných institucí, ze stejného prostředí a to není jednoduché. Není možné to dělat bezprostředně, třeba počkat. Zaměstnatelnost, a já to zdůraznuju, protože mám určité otázky pro jiné publikum, kdy vlastně Erasmus Plus má pro, zda má program prosa, podporovat zaměstnatelnost a to vůbec není ten cíl. Vidíme, že lidé získávají lepší schopnost a získávají lepší práci doma, nikoli v cizí zemi. A v následné kroky a osud absolventů programu, to by byla věc velmi zajímavá. Jak už řekla paní Ward. Další otázka je pro a to se týká studentů ze znevýhodněných eh, prostředí. A problém, který přetrvává v řadě zemí světa, nejen v Evropské unii, je, že stratifikace společnosti vlastně je reprodukována ve, v systému vysokého školství. Jak zajistit, aby se lidé více promíchali? To, že Erasmus Plus se také zabývá odborným školstvím a školními dětmi, kteří jsou si rovnější než eh, studenti, kteří už vlastně mm, dospěli k, vyš, k vysokému školství díky sociálnímu postavení rodičů, tak zásah Erasmus Plus na této úrovni je věc velmi pozitivní. Avšak eh, pokud je o znevýhodněné, a to jsme také zaznamenali, a také to zaznamenal zpravodaj, pan Zver, pokud je o budoucí legislativu, tak eh, ve zprávě máme odstavec 68. Definice znevýhodněných se liší v každé programové zemi. Například ve Španělsku všichni příjemci, kteří dostávají stipendium vlády, je zahrnuto do této kategorie. Tedy data z jednotlivých zemí jsou nesrovnatelná. A já jsem se dozvěděl, když jsem prezentoval tuto zprávu v radě, ve výboru pro školství, tak tam je velmi malá chuť mezi členskými státy, aby došlo k harmonizaci v této věci. A já mám pocit, že určitá marginální harmonizace pro účely Erasmu+, tedy delegováním legislativy komisí nebo zahrnutím, tak jak bylo navrženo panem Zverem, alespoň některých eh, informací nebo některých kritérií do toho nařízení, to by skutečně mohlo pomoci. A každopádně bychom měli brát v úvahu skutečnost, že každý členský stát, každá vláda bude se snažit zachovat fungující vzdělávací systém. To je konkurence školských systémů mezi členskými státy a společná vzdělávací oblast v Evropě je, není, není jednoduchým pojmem, jak dobře víte. Jazykové dovednosti, to je velmi důležitá věc. A možná multilingualismus, který se zdá jako nejjednodušší produkt Erasmu+, není nejpotřebnější a nejjednodušší. Lidé se snaží komunikovat v kterémkoliv jazyce a to už, vás, to už vám pomáhá intelektuálně, protože vám to pomáhá získat práci ve vaší vlastní zemi. A vlastně mnohojazyčnost je další schopností a není to věc, o kterou bychom měli zvlášť usilovat. Dvojjazyčnost v komunikaci mezi vzdělávacími institucemi, to je jiná věc. A tady si myslím, že bychom se měli snažit, aby komunikace minimálně ve dvou jazycích nebo vzdělávání v několika jazycích těch národních institucí, ať už je to Německo, Litva nebo Rumunsko, to je, myslím, velmi pozitivní věc. Snad jsem zodpověděl vaše otázky. Ano, ten nástroj, který vytváří záruky pro studenty, byl alokován pro, bylo 200 tisíc slovenských půjček alokováno. A my jsme vlastně napočítali, že asi jenom 300 lidí to využilo já jsem to pochopil tak, že v některých členských státech není běžné, anebo kulturně není přijatelné, aby student dostal půjčku. A to je třeba respektovat. V jiných zemích snad účast, účast eh, soukromého sektoru byla tak složitá, kde byly takové administrativní potíže, že bylo, bylo jednodušší si vzít osobní půjčku. A je to běžné u řady nástrojů, finančních nástrojů v členských státech. Junckerův plán patří mezi ně. Pokud vytvoříte tak obrovský administrativní aparát a nemyslíte na motivaci pro všechny subjekty, pro studenty a pro další zúčastněné, kteří mohou poskytnout úvěrové zdroje. A tam by šlo o národní rozvojové banky, které jsou které jsou veřejnoprávní, nejsou soukromé, tak můžeme uvažovat o tom, že bychom na ně dosáhli a no, dokonce i zvýšili tu míru financování. Ale otázka je otevřená a je třeba se jí zabývat. A opustit tento nástroj záruk pro studentské půjčky by nebylo úplně racionální. Okay. Tak fajn. Děkujeme, máme ještě dvě žádosti. O slovo pan Franc. Děkuji. Víme, že právě e, lidé z romského prostředí, kteří žijí v prekérních podmínkách, v podstatě nemají žádný přístup k Erasmu+. Zejména s ohledem na neakademické obory je to ale velice důležité, tedy e, protože je zde obrovský zájem. Proto je sociální znevýhodnění potřeba jasně definovat, a to s ohledem na tzv. anticigánství. I systematická segregace v oblasti vzdělávání Rómů by měla být téma, kterým se budeme zabývat. Tento problém máme zejména ve východní Evropě, kde dochází k velkému přesvědčení o segregaci Romů ve vzdělávacím systému. Také téma anticigánismu je eh, potřeba eh, v programu Erasmus zezávaznit, když hovoříme například o školení učitelů, tedy rasismus, antisemitismus, anticigánismus, to všechno se musí zohlednit v pedagogickém vzdělání. Také eh, z důvodu aktuálního vývoje, který zažíváme v Evropě, myslím si, že i z toho důvodu by to byl velice dobrý signál. Děkujeme vám, paní Bild. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, jsem velice ráda, že v té zprávě je, že i díky kartě OFP, eh, které se zaměřuje na profesní vzdělávání, dochází k nárůstu eh, lidí, kteří nemají přístup do Erasmu+. Samozřejmě, že eh, sociální nerovnosti se promítají i do toho školního vzdělávání ehm, a musíme být tady upřímní. Eh, Erasmus eh, umožňuje prožít tedy něco obohacujícího, ale nevede to příliš k prohloubení kvalifikace. A ti, kteří eh, se vzdělávají profesně, potřebují se nejprve naučit ten svůj daný obor. Bylo by dobré, kdyby Erasmus umožnil posílit výuku cizích jazyků, ale bohužel tomu tak ještě není, tak jak to uvádí zpráva. Pokud jde o hodnocení mobility, tam došlo ke zjištění, že ty jazykové znalosti se nerozšířily, možná někdy se je omezily. Proto by bylo třeba obnovit eh, financování tradičního, tradiční výuky eh, jazyků ve třídách. A šla bych ještě dál. Ehm, zaveďme eh, povinně tedy výuku jazyka hostitelské země. A to i přesto, že ti eh, studenti následně se vrátí do své země původu. Eh, za rok se to nenaučí tolik, ale myslím si, že i přesto by je to výrazně obohatilo a bylo by to plně v souladu eh, s cílem posílení evropského pocitu spolunáležitosti. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Děkuji. Prosím, pane kolego. Uh, I, uh, frankly, I upřímně řečeno nemám moc více, eh, co k tomu dodat. Eh, naprosto souhlasím s těmi eh, návrhy. Samozřejmě boj proti rasismu, to je další rozměr evropské přidané hodnoty z hlediska tedy těch možných nástrojů, nastavení priorit jednotlivých projektů, především v těch regionech, kde je to palčivý problém tak, aby bylo možné eh, bojovat proti eh, těmto fenoménům. Takže já plně eh, souhlasím, to je otázka finančního managementu, není to nějaká iluze, nějaká bublina, je třeba poskytnout prostředky na to, aby mm, ty výsledky sociální se dostavily a pokud jde o jazykové eh, kurzy, eh, jazyk, výuka jazyků eh, ve třídách, samozřejmě, když jsme objevili ty statistiky a vy jste, paní Belt, na to správně poukazovala, že zdá se, že u některých se dokonce zhoršily ty jazykové dovednosti, tak mám pocit, že tam eh, ta, ten jazykový rozměr eh, Erasmu zůstal eh, trochu stranou. Výuka ve třídách skutečně vyžaduje, aby ti lidé tam skutečně byli a ty výsledky se dostaví, to povede ke skutečným výsledkům a Eh, navíc můžete objektivně eh, posoudit, jaký je eh, dopad výuky ve třídách v rámci Erasmu+, plus, protože ty testy na ty budou dohlížet skuteční lidé a mohou skutečně posoudit, k jakému pokroku případně došlo. Profesní vzdělávání a ve školách, to jsem již zmínil, to je velice dobrý zdroj a pokud se zaměříme na eh, vyšší vzdělávání, tak je vidět, že v některých členských státech eh, to dospělo eh, k saturaci, pokud jde o profinancování žádostí a pokud tedy nerozšíříme tu základnu, tak bude problém ty prostředky eh, vynaložit a já jsem přesvědčen, že ty prostředky jsou nezbytné a poskytují tu skutečnou eh, přidanou hodnotu, především eh, pro ty znevýhodněné a umožňuje jim to realizovat velmi zajímavé aktivity. Takže naprosto souhlasím s tím, co tady řekli řečníci, co jste tady všichni navrhovali. Děkuji. Ja, vielen herzlichen. Děkujeme mnohokrát. Teď bych ještě ráda dala slovo paní Erikson z komise. Buďte, prosím, tak hodná, schrňte to ve dvou minutách. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ze strany komise bych chtěla říct, že my vítáme tuto celkově velice pozitivní zprávu a bereme na vědomí, že eh, účetní dvůr identifikoval celou řadu důležitých oblastí, kde se můžeme zlepšit a komise souhlasí, že bychom v těchto oblastech skutečně mohli udělat leco slépe. A co se týká budoucího programu, budeme se snažit eh, některá z těchto doporučení již eh, implementovat. Rádi kvitujeme, že celá řada závěrů zprávy je velice podobná našim vlastním hodnocením tohoto programu. Konec konců proběhla celá řada konzultací a hodnoticích procesů a vidíme, že oba procesy jsou hodně úzce propojené, což podle nás potvrzuje, že jsme na správné cestě. A samozřejmě pak zde jsou všechny ty pozitivní aspekty, které jste zmínili ohled toho konceptu značky, přidané hodnoty, toho, aby ten program šel nad rámec svého právního základu, to eh, je také jistě pozitivní. To všechno, co jste zmínil, to eh, potvrzují i naše zprávy, takže i to s potěšením kvitujeme. Některé oblasti, kde předpokládáme zlepšení, vy jste něco z toho už zmínil, my to jenom potvrdíme. Jsou to důležité změny. Ehm, v první řadě například zrelevantnění sektorů, které mají méně té Eh, jaksi kritické eh, masy, tedy například mobilita v oblasti školství, což je něco, co zdůrazňujete ve svých doporučeních a my to bereme na, na vědomí co do našich budoucích návrhů. Nebo to, co jste řekl o aspektu inkluzivity, i to najdete v našich návrzích, snažíme se tento aspekt velice silně reflektovat. A také jste zmínil, není tak ve zprávě jako teď, eh, důležitost eh, plného uznávání a validace těch eh, období strávených v zahraničí. To je součástí politické agendy v oblasti práce na eh, evropské integraci. Vidíme, že když nemáme toto automatické uznávání, nikdy se nedostaneme do situace, kde ty programy budou silnější. Jsem ráda, že jste to zmínil aspoň ústně. Pak samozřejmě souhlasíme také s kritikou těch studentských půjček, bereme na vědomí, co jste řekl. A nakonec, to všechno, co jste zmínil, a to je hodně práce, my si to uvědomujeme, to zjednodušování, aby ten program byl přístupnější, přátelštější vůči uživatelům co do reportingu a programu e, přihlášek. Takže celkově za to děkujeme, vaši zprávu vítáme. Děkujeme. Možná by komise eh, mohla nahrát u účetního dvora pár bodů tím, že by třeba zjednodušila ty různé reporty a tak dále, aby byl spokojen i účetní dvůr ve finále. No, pokud chcete, tak klidně ještě něco řekněte. Again, I, I don't have, eh, eh- Tak znovu, nemám příliš, eh, co bych k tomu více dodal. Samozřejmě já jsem dříve působil ve státní správě ve své zemi a e, vnímal jsem to tak, že pokud se zavádí nějaký postup, e, tak e, to mm, bují dál, roste to dál a nabaluje se tam i ten žarkon, takže mé doporučení by bylo skutečně vyčistit to, to žargonu a nechat tam skutečně jenom to relevantní a možná další eh, návrh, eh, co mi tak napadá, eh, někdy je možné přesunout to důkazní břemeno na instituci a ne na ty studenty, kteří musí potom dokládat celou řadu papírů, což je takové typicky to předkládají různým institucím, takže to by bylo další takové doporučení, ale pokud jde o ty ukazatele, tam ta eh, diskuse již běží. Viděl jsem návrh který pana Zvera, eh, návrhy, jak eh, vylepšit samotný návrh komise, pokud jde o ukazatele a posuzování úspěšnosti programu. Myslím si, že to je krok ku předu a já vím, já vám přeji velice produktivní trialog ještě ve spolupráci s eh, radou a eh, těším se na další eh, diskuse o nařízení, což je velice důležité téma. Snažíme se dělat maximum, abychom přispěli k této diskusi. Tak ještě jednou děkujeme z celého srdce. Jsme rádi, že jste mezi nás přišel a představil svou zprávu srdečně. Vás zveme, abyste mezi námi ještě posečkal. Teď poprosíme eh, pana Zvera, aby nám představil to, co nám navrhuje a pak eh, o tom jeho návrhu budeme samozřejmě diskutovat. Ale každopádně vám nejprve děkujeme, že jste přišel a teď rovnou přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je představení návrhu zprávy Erasmus, program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu mládež a sport. Spravodajem je, jak už jsem řekla opakovaně, pan Milan Zver. Termín pro pozměňovací návrhy je 13. listopadu v 15 hodin. Pane Zvere, máte slovo na zhruba 7 minut. Spoštovaná predsedujoča, spoštovaní poročevalci senci. Vážený pane předseda, vážení stínoví, zpravodajové, vážení členové. Před týdnem jsme dostali mé pozměňovací návrhy, pokud jde o legislativu na další sedmiletý cyklus Erasmus+, který byl zveřejněn před čtyřmi měsíci. A myslím, že komise předložila velmi dobré východisko, kde jsou tři základní pilíře. Protože upřímně to my nechceme žádné velké na změny oproti roku 2014. Kromě toho souhlasím s komisí, tedy eh, okruh evropské diverzity, síť evropských univerzit a střediska excelence. Ano, měli bychom se také soustředovat na multilingualismus, měli bychom usnadňovat výměnu školních dětí a také vyměnu sportovních trenérů, ale myslím, že návrh komise může být značně zdokonalen a proto jsem se soustředil na inkluzivitu, transparentnost a zjednodušení. Nejdříve transparentnost. Komise si přeje dvakrát takový rozpočet jako u prvního nařízení. Zahrnout tedy třikrát více studentů oproti minulosti a komise to zvládne, ale musíme rozlišovat mezi těmi, kteří mají dlouhodobou mobilitu na místě a virtuální vzdělávání, které se nezakládá na mobilitě a také ti, kteří se podílejí na krátkodobých výměnách skupin. A kvalita je důležitější než kvantita a proto jsem navrhoval jasné definice. Druhá zásada, to je inkluzivita. Erasmus Plus by měl být dostupný všem bez ohledu na sociální původ. A není přijatelné, aby jenom ti, kteří mají dostatečné finanční prostředky od rodičů, tedy aby tito studenti si jako jediní mohli podílet na těchto dlouhodobých výměných studentských programech. A proto jsem navrhl několik ustanovení, která by eh, obsahovala vlastně všechny studenty, aby minimálně 50 nákladů na výměnu byly pokryty evropskými prostředky, členskými státy nebo dalšími mechanismy, které by pokryly tu druhou polovinu. Máme dostatek evropských prostředků, je potřeba zajistit jejich absorpci. A my můžeme zavázat členské státy, aby informovali o svých programech a abychom zajistili, aby inkluzivita byla zajištěna. Zásada číslo tři. Zjednodušení. Já navrhuji takzvaný one-stop shop který bude dostupný online a který bude využíván také v mobilních zařízeních. Žijeme ve věku digitalizace, takže si myslím, že pokud chceme podat žádost o projekt nebo o studentskou výměnu, tak by to mělo být možné několik kliknutími na mobilním telefonu. Kromě toho si komise také myslí, že vysoce kvalitní žádosti by měly být financovány skrze strukturální a investiční fondy. Co to znamená? Žadatel vlastně může změnit ten projekt, aby byl způsobilý pro strukturální a investiční fondy. A já si přeji, aby tyto vysoce kvalitní žádosti byly okamžitě posouzeny z hlediska financování v rámci strukturálních fondů. Bez eh, změny projektu v rámci Erasmu. A pokud srovnáme současné nařízení a to budoucí, uvidíme, že ten nový návrh je stručnější. Komise má větší míru prožnosti v nařízení je méně podrobností. Komise může reagovat na nové skutečnosti, na změnu okolností a v nařízení také není uvedeno, kolik prostředků bude vynaloženo na síť Discover EU, na síť evropských univerzit. To je pochopitelné, protože vše na úplném začátku. A mohu souhlasit s větší flexibilitou pro komisi. Avšak Parlament chce také parlamentní dohled a chce se podílet na schvalování ročních pracovních plánů, které budou zahrnovat všechny podrobnosti, které nařízení zatím schází. Takže chceme méně prováděcích aktů a více delegovaných aktů. Tedy co se týče rozpočtu, my chceme, my, já už jsem řekl, že chceme strojnásobit ten rozpočet, A takto budeme skutečně schopni oslovit více studentů, protože pokud budeme mít dostatek prostředků, tak bychom měli dvoupatrový program. Studenti se budou podílet na výměných programech a virtuální vzdělávací programy ne, jsou náhradou za skutečné studentské výměny. Pokud jde o alokaci prostředků, toho jsem se, se nedotkl, protože každý chce více peněz, ale nemyslím si, že bychom měli odnímat prostředky z dětských výměných programů a převádět je na sportovnímu dospělé programy. Je třeba navýšit celý program Erasmus. A nyní pokud jde o název, domnívám se, že název programu by se nezměl změnit, měl by být použit v následujícím finančním období. Erasmus je považován za významný vzdělávací výměný program. Pokud jde o nadcházející evropské volby, chtěl bych hovořit o těchto procesech, ale ne vše závisí na mě a na mých expertech. Pokud možno, já bych chtěl navrhnout, abychom prosadili co nejvíce pozňovacích návrhů spolu s dalšími skupinami a spolehám na vaši podporu a věřím, že mi poskytnete nové konstruktivní pozňovací návrhy. Pokud jde o mou zprávu, mohu snad jenom říci, že každé slovo se opírá o konkrétní strategii, a ta je zlepšit program. A jsem připraven všechny změny, které jsem provedl, vysvětlit a také spolehám na Markuse Pruče, Darana Nevila a na další Já chci jim všem poděkovat, protože mě poskytli vysokou míru odbornosti a díky jim také budu schopen odpovědět na všechny otázky. Děkujeme vám mnohokrát. A teď se tady dostáváme ke stínovým zpravodajům, konkrétně, tedy respektive k těm, kteří je případně zastupují. Začneme paní Silviou Kosta, která zastupuje paní Libackou, která nemohla přijít. Dvě až tři minuty. Ano, já vám přečtu eh, poznámky paní kolegyně Libacké jako stínové zpravodajky za SAD. Takže Děkujeme panu zpravodaj za skvělou zprávu. Jsme rádi, že mnoho návrhů, které jsme diskutovali na našich schůzích, jsou do návrhu zprávy začleněny. Zastavím se stručně k, u některých z nich. Naše frakce ráda navrhla poslední návrhy, které mají posílit určité aspekty tohoto programu, které mohou přispět k jeho cílům. Co se týká rozpočtu, souhlasíme mimo jiné s tím, že je potřeba ho strojnásobit, jak se předpokládá v našem usnesení k příštímu víceletému finančnímu rámci. Kromě toho, bychom rádi také zdůraznili lineární a postupný růst e, každoročních rozpočtových prostředků. Pro nás je důležitý aspekt je zajistit inkluzivní charakter celého programu. Sociální inkluze musí být kompletní a doplněna procesem zapojení osob s eh, menší příležitostí účastnit se v programu eh, aby ten program byl eh, plně inkluzivní, musí zohledňovat dodatečnou podporu všem těm, kteří jsou znevýhodněni, co se týká například různých překážek, mezi kterými mimo jiné máme jak se také uvádí v té zprávě, je jejich socioekonomická situace, jejich background, původ, um, kulturní rozdíly, geografické rozdíly, migrační kontext, uh, sociální otázky, které je potřeba zohlednit, um, které tedy souběžně s těmi ekonomickými je potřeba posílit participaci těchto skupin v programu Erasmus+. Ta je zatím hodně rozdílná, jednak z důvodů ekonomických a jinak z důvodů strukturálních nebo nedostatku informací o tom programu. Každopádně je potřeba zajistit co nejširší inkluzivní přístup, je potřeba mít adekvátní příslušnou strategii pro prosazování participace těchto skupin. A to všechno musí být v programu řádně definováno. Zároveň, jak už říkal pan zpravodaj, je potřeba zajistit adekvátní indikátory, abychom mohli měřit dopad navrhovaných kroků v této oblasti. Co? Aha, já si připadám, že mluvím hrozně pomalu, než jsem jinak zvyklá. Hm, tak se omlouvám. Vždyť mě znáte. Takže ráda bych zdůraznila eh, strategie inkluze, jak eh, to navrhuje zpravodaj. Je každopádně potřeba mít strategii na evropské úrovni, abychom zajistili společné standardy v této oblasti, které eh, bude možné ve finále adaptovat podle národního a místního kontextu, což budou řešit národní agentury. Dále je potřeba specifikovat, více specifikovat ty nové iniciativy a konkrétně jejich rozpočty. Zejména mám na mysli Discover EU a European Universities. Co se týká synergií mezi programy typu Horizont, Kreativní Evropa a tak dále, tady je potřeba je řešit na úrovni programování a implementace. Na úrovni programování je potřeba zajistit eh, vznik globální politické strategie, která bude koherentní pro tuto oblast, a to ve všech částech těch příslušných programů. A eh, kromě toho budou potřeba eh, zjednodušené postupy pro příjemce prostředků. Co se týká přidané hodnoty, No jo, tak víte, pomalu, ale hold, pak to budu muset nějak pro, probrat. Co se týká přidané hodnoty v tomto programu, tak Erasmus Plus je ta nejlepší evropská přidaná hodnota. Je potřeba nechat v něm prostor pro kreativitu a inovace. No i tak dobře, já kousek přeskočím. Takže eh, priority výročních programů musí být hlavně kontinuita a flexibilita. To se dohodlo co do těch aktů v přenesené pravomoci. Nakonec eh, ráda bych eh, podpořila implementaci těchto programů ve všech zemích EU, to znamená ve všech jazycích, například to e-card a tak dále, to musí být k dispozici ve všech jazycích. A potom už pomalu končím, je potřeba zohlednit další body. E, permanentní sledování programů, mezisektorová spolupráce, více dialogu s sociálními aktéry, soustředění se na osoby s postižením. Podle mě je také velice zajímavé otázka mobility v mateřských školách a v jeslích možnost kompenzace poplatků například pro učitele, profesory a různé výzkumníky, kteří pracují na stejných programech. E, nakonec je potřeba zajistit paritu všech dokumentů v tom smyslu, že všechny dokumenty musí být k dispozici pro příjemce ve všech oficiálních jazycích. Samozřejmě v tomto ohledu předložíme příslušné návrhy a těšíme se na dobrou spolupráci. E, děkujeme. Já vím, že je složité předčítat nějaký text, který člověk sám nepřipravoval, ale v zájmu spravedlnosti musíme být i trošku přísnější. Další řečník, prosím. Děkuji. Já bych v první řadě rád poděkoval panu zpravodaji. Sdílím jeho návrhy, tady jménem ECR. Eh, budeme chtít také přispět. Rád bych začal eh, tím eh, financováním, které se má zdvojnásobit v těchto obtížných dobách. My chceme, aby finance byly strojnásobeny. Proč? Tvrdíme, že v takto složitých dobách, složitých pro politiku, v době, kdy politika musí mít dlouhodobější vizi, je potřeba hodně investovat do příštích sedmi let, vlastně do příštích osmi let, protože ten program 2127 vlastně začne eh, velice záhy a bude to strategický program pro naši celou Evropu eh, z hlediska mladých lidí, z hlediska celého evropského konstruktu. Ono to slovo konstrukce nepoužívá úplně rádo, ale v těch eh, posledních čtyřech letech eh, jezdím po všech zemích Evropské unie a všude vidím vlastně možnosti, které nebyly využity v důsledku absence komplexní strategie. Erasmus je nástroj, to chápeme. Chápeme, že někteří tvrdí, že no dobře, tak musíme škrtat v zemědělství, musíme škrtat v průmyslu, musíme škrtat v těch velkých inovacích, které nás čekají. Ale toto je Erasmus. Řekl bych, že je naším úkolem komise, úkolem rady, do tohoto programu investovat. Program 2127 bude řídit období, kdy budeme muset překlenout takovou velkou, velkou poušť, řekněme, velkou eh, takovou neutěšenou dobu, kde bude náš příspěvek o to zásadnější. A proto chceme, abychom strojnásobili rozpočet tohoto programu. Je to pro nás velký politický úkol. A my se budeme eh, účastnit práce pana zpravodaje, protože je to důležitý úkol, je to až strategický úkol pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkujeme. Helga Trippl. Děkuji, Petro. Já nejsem zelená stínová, to je Jill Evans, ale ona nemohla přijít. Takže já bych začala obecnějšími poznámkami. Tento program, jak jsme slyšeli a víme to už léta, je vlajkovou lodí, je to příklad úspěšného programu EU, pro mě tady jde o hlavně empowerment eh, různých těch skupin, na které dosahujeme studenti, žáci, znevýhodnění, mladí, dospělí, děti ve školách, prostě všichni. A když vidíme, co se děje politicky v Unii i mimo ní, tak eh, je jasné, že všichni jsou skeptičtí vůči elitám. A tento program je podle mě velice dobrý v tom, že ukazuje, že evropské peníze jdou přímo jednotlivcům. A tím, jak se blíží volby, a jak probíhá debata o víceletém finančním rámci, je právě toto zásadní argument, protože eh, tento program a naše ostatní programy, kultura a tak dále, musíme ukázat, že to všechno jde jednotlivcům, že musíme ukázat lidem, že Evropa je tu pro ně. To je to zásadní. Víme, že eh, je tu spousta lidí, kteří tvrdí, no my vůbec nevíme, co Evropa dělá pro nás. A já si myslím, že na tomto programu lze ukázat, že pro ně toho děláme hodně a že toho chceme dělat ještě více. Takže z toho, co tady zaznělo, je jasné, že musíme zvýšit rozpočet, s tím naprosto souhlasím. Zjednodušování v našich programech, to je vždy na místě, protože stále jsou věci až příliš komplikované. Co se týká toho, zda by se to eh, mělo odehrávat pouze v digitální sféře, tady si myslím, že si to zaslouží separátní debatu, protože zejména pokud a když bychom chtěli dosáhnout na znevýhodněné mladé lidi a mladé lidi s menším množstvím možností a příležitostí, tak si myslím, že je dobré mít i jaksi i analogovou součást toho programu. Ten název, to je v pořádku, jak víme, je to značka a značka by se, zejména vítězná značka by se měnit neměla. Takže obecně to souhlasím se vším, co zaznělo. Více flexibility, více dosahování s nevýhodněným mladým lidem a skutečná politická debata o víceletém finančním rámci, zejména z hlediska nadcházejících voleb. Na to bychom se měli soustředit jakožto výbor kult. Máme na své straně velice silné argumenty. Děkuji. Děkuji. Paní Bild. Pane zpravodaji, vy argumentujete ztrojnásobením rozpočtu eh, s tím, že komise chce ztrojnásobit počet eh, účastníků, ale já bych eh, se na to podívala i z druhé strany musíme snížit cíle komise, musíme být racionální, program Erasmus funguje dobře, nesnižujme eh, kvalitu tím, že eh, budeme eh, cílit příliš velký objem. Ten rozpočet komise je výjimečný a měl by nám stačit je jasné, že eh, mladí, kteří budou eh, moci toto čerpat, je to eh, velká příležitost a proto já jsem poměrně zdrženlivá. Je rok před volbami a komise se rozhodla dát veliký dárek těm, kteří, kterým je 18 let, kteří budou volit poprvé a patří k těm, kteří obecně chodí nejméně k volbám. Eh, většinou eh, ty eh, cesty zdarma dávají nějaké radiové stanice a je to za obchodním účelem. A jaký je účel tedy komise? Zda chce, aby jí bylo více nasloucháno? máme 700 eh, milionů euro eh, z rozpočtu Erasmus eh, hmm. a proto je dobře, že chceme, aby komise nám vysvětlila, kam jdou ty prostředky, aby nám předložila podrobné účty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ono se o tom už hovořilo. Tady ta otázka synergie s ostatními programy. Tady jsem na žádost koordinátorů psala komisaři Oettingerovi a Navračičovi, aby nám vysvětlili, jak si to představují, jak to má přesně fungovat, protože tady hovoříme o programech, které jsou naprosto rozdílné, co do například i formy žádostí a e, mají různé formy zprávy prostředků. Například tedy ten regionální sociální fond, e, to se rozděluje na úrovni členských států a tam se také rozhoduje o projektech. Já jsem na ten dopis zatím nedostala odpověď. Aktuálně jsme se pokusili, to jsme dohodli na posledních koordinátorech, že komisaře pozveme na schůzi koordinátorů a tam nám to snad eh, vysvětlí blíže, jak to tedy v praxi má fungovat. Synergie to je hezká věc, ale vždy je potřeba vědět, jak to má prakticky fungovat abychom ve finále neměli jen eh, jeden takový velký biankošek pro komisi, kde si komise v podstatě bude moci přelévat peníze mezi programy, jak uzná za vhodné. To synergie není a proto budeme chtít eh, detailnější informace o tom, jak to má ve finále vlastně fungovat. A uvidíme, co nám páni komisaři odpoví, zda mezi nás třeba i přijdou a vysvětlí nám to. Takže děkuji. Ještě možná jedna poznámka z mé strany, to je tedy má osobní poznámka, nikoli poznámka předsedkyně. Já musím přiznat, že Discover EU je pro mě tak trošičku problém, e, protože v textu vůbec není definováno, co to vlastně má být, e, nic tam není o Interrail, je tam pouze jakýsi takovýto pojem a myslím si, že by nebylo špatné, kdybychom to měli formulováno přesněji a e, že by se tam třeba více specifikovalo, specifikovalo že tady jde o mobilitu v oblasti vzdělávání, že to není pouze mobilita, že tam bude i to slovo vzdělávání, což e, v případě programu Erasmus je naprosto stěžejní téma, takže to by se tady dalo jaksi důrazněji prosazovat. A možná nás napadne eh, to nebo ono, jak by se to dalo celé konkretizovat, aby nešlo pouze o nějaký takový milý dáreček, eh, který v podstatě dá lidem možnost eh, tři týdny rajzovat někde po Evropě. Takže doufáme, že se nám to ve finále s Erasmem podaří nějak skloubit. Teď ještě pan Venta. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych se zaměřil na ten vztah ke sportu. Těch pozitivních aspektů už tady zaznělo spousta, takže o tom nebudu mluvit. Nesouhlasím s pozměňovacím návrhem 26, co tedy by se dalo dělat v oblasti sportu, že zejména když hovoříme o té grassroots sportovní činnosti, protože má být cílem sportovního programu podporovat ehm, ty, ty místní sportovní spolky, jak se říká v návrhu 30, tak ehm, to musíme zakotvit i v tom eh, textu toho legislativního nařízení. To je tedy jedna věc. A druhá věc, návrh 28, tam se hovoří o mobilitě, což tady zaznělo, a to je důležité ve sportu. A já si myslím, že by nebylo špatné definovat si ty pracovníky v oblasti sportu. Občas eh, se mluví o různých zástupcích olympijských výborů a sportovních svazů a tak dále a tak podobně. Pokud mají nějakou smlouvu i mimo svou zemi původu, tak tady také se objevuje otázka té inkluze a tak dále. Měli bychom tam zkrátka dát definici těch pracovníků. Možná by nebylo špatné použít tu definici rady, kde říkají, že zaměstnanci, eh, pracovníci v oblasti sportu jsou takové osoby, které se zabývají řízením, zprávou eh, nebo, nebo tréninkem v oblasti sportu, ať už na placené nebo dobrovolné vázy bázi. Takže to by bylo užitečné, že bychom eh, to definovali, že ti experti, když jedou někam do zahraničí, tak že by vlastně mohli se takto zapojit do té dobrovolné činnosti. A potom ještě mám jednu otázku o třetích zemích to je eh, článek 6 a článek 17. Vlastně je to otázka na to, jak daleko až zajdeme v souvislosti s definicí těch různých druhů třetích zemí. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Teď bych dala slovo paní Erikson eh, ještě jednou, pokud chce. Prosím. Thank you. Děkuji. Paní předsedkyně, ano. Děkuji za udělení slova a ráda jsem vyslechla pozitivní poznámky v rozpravě a za nás my plně souhlasíme, že Erasmus je vlajkovou iniciativou a líbí se nám, že o ní hovoříte tak, že vlastně ta iniciativa promluvá přímo k mladým lidem v Evropě. Za komisi. My vítáme návrh zprávy, který je na stole, je v souladu s návrhem komise. Samozřejmě věříme v podstatné navýšení rozpočtu, podobně jako vy, protože kvalita by měla být přednostní a chceme dostatek rozpočtových prostředků, aby ten program měl dostatečné pokrytí a byl dostatečně široký. To, co jste zdůraznili v diskusi a ve zprávě, zmínil některé věci, se kterými naprosto souhlasíme. Inkluzivnost budoucího programu, to je důležité také v našem návrhu. Vidíme, že se to promítá i do návrhu zprávy. My inkluzivnost vidíme v několika rozměrech, nejenom na jeden způsob. Jde o systém grantů, formát, možná i strategie, jak řekl jeden z řečníků, lepší dostupnost pro všechny. Tady jsme na jedné linii, ale chci ubezpečit, že pokud je o formáty a virtuální mobilitu, tak si myslíme, že fyzická mobilita je základní a všechny doplňky skutečně nejsou ničím jiným než doplňky. To, co jste uvedla, paní předsedkyně, my jsme se snažili odvést kvalitní práci v přípravě jednotlivých nařízení. Pokud jde o ISF plus a budoucí nařízení o Erasmu, tak tam máme zrcadlová ustanovení, která by měla umožnit, a tady uvedu příklad, co to znamená v praxi. Umožníme takzvané navýšení, tedy Grant Mobility v Erasmu a ISF+, tam, kde to navazuje na cílovou skupinu, na cílovou oblast, tak je možné navýšení. To se děje v Itálii, v Polsku, v Řecku a myslím, že bychom to měli rozšířit. Také uvádíte zjednodušení. A já bych chtěla navázat na to, co je ve zprávě, tedy jedno kontaktní místo. To je v souladu s pilotním projektem, který máme dnes. Máme Erasmus, Erasmus Plus App a studentská, Evropská studentská karta. Tam je velký potenciál, jak ten program zatraktivnit a zjednodušit. Některé aspekty zprávy jsou pro nás obtížnější, zmíním snad eh, dva z nich. Když dovolíte, chtěl bych říct několik slov o Discover EU. Co se týče návrhu názvu, za nás tedy, aby bylo jasno, naše úvaha byla taková, že je pozitivní mít mobilitu v rámci Erasmu a zatím to není hotové, ale po sedmi letech Erasmu Plus s plně integrovaným programem, tak jsme si mysleli, že ten program dozrál s výhledem na rok 2027, abychom to plus opustili a byli nadále relevantní pro všechna odvětví. Za druhé, a tady musím opět uvést, že jsme trošku znepokojeni návrhem zprávy, navrhujete roční pracovní programy jako akty přenesené pravomoci. A tam jde o to, jak se ta právní ustanovení promění v prováděcí eh, ustanovení. A pro akty přenesené pravomoci to znamená doplnit legislativu v těch nezásadních součástech evropského práva. Takže ty právní akty mají jinou roli a roční pracovní program by měl být eh, i nadále prováděcí. A věřím, že budu moci také zmínit zpětnou vazbu týkající se iniciativ Discover EU. Velmi stručně, dobře, slibuji. Tady chci jenom říci, že bereme na vědomí požadavek, který slyším všude v sále, kdy nemůžeme srovnávat s tím, co teď naplňujeme, tedy přípravná akce Evropského parlamentu. A díky této iniciativě až ji zabudeme do budoucího programu Erasmus, tak eh, v budoucím programu Erasmus bude třeba plnit cíle programu a to, to znamená, že, to mus, že tam musí být ten výrazný vzdělávací rozměr. Nemůžeme tedy srovnávat to, co je realizováno jako pilotní projekt dnes s tím, co bude v budoucnosti. A samozřejmě současné, současná realizace nám pomůže koncipovat tu budoucí iniciativu. A zpětná vazba od současných účastníků máme 15 tisíc mladých eh, cestovatelů a ti nabízejí velmi pozitivní zpětnou vazbu. A chtěla bych zdůraznit snad dvě čísla. Dvě třetiny z těch účastníků, dvě třetiny uvedly, že by nebyli schopni cestovat v Evropě bez tohoto programu. To nám něco říká o ne snad možná dokonale, ale o dostatečné inkluzivitě toho programu. A další tedy velká skupina uvádí, že zlepšila své jazykové schopnosti, tedy eh, seznámili se s kulturním dědictvím Evropy, byli schopni navázat kontakt s dalšími mladými lidmi a také byli schopni se chopit iniciativa řešit problémy. Tedy dobrá, pozitivní, i když omezená zpětná vazba, budeme nadále ji analyzovat. Další kolo lístků bude spuštěno s dalšími 12 tisíci lístky v listopadu. A pro budoucí programy je důležité, že je tam i ta neformální část. To jsme neměli v minulosti a to je vlastně také takový nástupní prostor pro další aktivity abychom měli tedy předběžné a následné aktivity. A poslední věc, kterou chci říct, je pozvání. Byla bych velmi ráda, kdybychom mohli spolupracovat s Evropským parlamentem a s dalšími zúčastními subjekty, samozřejmě i s radou, abychom tuto iniciativu kreativně rozvinuli. To je, myslím, snad nejlepší cesta ku předu. Děkuji. Děkujeme. K tomu poslednímu nebudu říkat nic, ale ráda bych řekla něco zásadního k otázce eh, prováděcí akty aktiv přenesené pravomoci, protože to je hodně zásadní otázka. A mm, řekla bych, že my zde v parlamentu v rámci několika výborů se všichni shodneme. Jsme připraveni dát komisi určitou míru flexibility co do využívání a implementace těch programů. Ale to neznamená, že vám povolíme, že ty výroční programy, které se pak rozhodují v prováděcích aktech, budete sami dělat politické priority. Vy jste právě řekla velice dobrý příklad. Discover EU. Říkáte, ano, to se musí dále rozvíjet. A to se děje ve výročních pracovních programech. Ale jsou to rada a parlament, kdo stanovují politické priority. A to buď prostřednictvím legislativního textu, který pak musí být velice precizní, a nebo v rámci aktu v přenesené pravomoci, kde ve finále můžeme alespoň říct, ne, tak to nechceme. Ale to, pou, to není pouze otázka eh, implementace toho, co my tady stanovujeme jako politické priority. To jde eh, z našeho politického hlediska daleko nad rámec té věci. Takže Chcete-li flexibilitu, říkáme ano, můžeme, ale pouze akty v přenesené pravomoci. Pokud chcete mít pouze prováděcí akty, pak my ten legislativní text napíšeme tak striktně, že se nebudete moci vůbec pohybovat, ale každopádně to budeme my a rada, kdo budou stanovovat politické priority. To je velice zásadní takový spor mezi parlamentem a komisí nejde pouze o čistě technickou věc. Jde o daleko více než čistě technickou implementaci. Nechceme se eh, eh, zabývat těmi, těmi hlavními směry, nechceme se míchat do toho, jak ve finále budete ty peníze přidělovat. O to nám vůbec nejde, jak to bude v detailu fungovat. To můžeme řešit klidně prováděcími akty, ale pokud jde o politické priority a jejich stanovování, pokud jde o výroční pracovní programy, pak musí být jasné, že tady do toho musí mít parlament vždy možnost mluvit. To je samozřejmě zásadní eh, rozepře mezi námi. Vy to dobře víte, paní Erikson, netýká se jenom našeho výboru, ale celé řady dalších výborů také, takže já jsem to tady chtěla říct ještě jednou velice jasně. v tuto chvíli eh, v, v této věci se jistě budeme ještě dosti přijít. Takže říkám ještě jednou, pokud jde o politické priority, Dovolím si tvrdit, že jsme, my, že jsme to my a rada, kdo má tento úkol. Takže děkuji a pan Zver. Hvala lepa. Hvala tudi za... Děkuji mnohokrát. Děkuji za slovo, děkuji za mm, všechny komentáře, které tady zazněly. Jsem přesvědčen, že není Eh, mnoho programů EU, eh, u kterých panuje tak velký konsenzus jako u Erasmu+. Samozřejmě některé ty myšlenky jsou eh, velice zajímavé, rovněž i koncept, pokud jde o platby a rovnost plateb. Myslím, že to je věc, o které by se také mělo diskutovat. K tomu, co navrhl pan Winter vyškrtnutí tedy definice třetí země. Ta první byla dostatečně eh, široká, dostatečně eh, srozumitelná, takže nepotřebujeme eh, jít dále. A pokud jde o ten pozměňovací návrh, o ten tedy vyškrtnutí eh, masového sportu, eh, to tam můžeme znovu tedy začlenit, ale potřebujeme k tomu příslušný pozměňovací návrh. Je to definováno v té první části, ale eh, v té povinně té zprávy se tam o tom nepojednává, ale můžeme to tam znovu zakomponovat, ale prosím, potřebuji k tomu pozměňovací návrh a my eh, také stáhneme náš pozměňovací eh, návrh. Rovněž souhlasím s tím, co říkala paní předsedkyně. Eh, možná jenom jeden bod, pokud jde o hodnocení programu Discover EU. Nemyslím si, že to formální vzdělávání je tou nejdůležitější komponentou Eh, rovněž i neformální vzdělávání je velice významné, eh, pokud eh, tedy mladí lidé cestují v rámci těchto programů, tak získávají nové dovednosti, ať již jazykové, či jiné. A já jsem přesvědčen, že neformální a informální vzdělávání to je rovněž věc, kterou bychom měli zohlednit eh, a docenit v rámci toho pilotního eh, projektu i v rámci iniciativy Discover EU. Rovněž děkuji komisi za eh, poskytnutí tedy té první sady argumentů. Myslím si, že ten projekt se ubírá správným směrem. Já každopádně Děkuji za veškeré vaše komentáře a myslím, že tímto mám dostatečně silný mandát pro to, abych hájil naše stanovisko, stanovisko e, parlamentu vůči radě i e, komisi a možná proběhne ještě vyjednávání v rámci tohoto období. Děkuji mnohokrát, ještě připomínám, 22. listopadu Eh, ne, ne, 13. listopadu v 15 hodin je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Pane Zvere, budu vám a všem stínovým zpravodajům přát mnoho úspěchů a jsem si jistá, že dříve či později narazíte na nějaké místo, kde to bude trošku skřípat, ale eh, ve finále se všichni shodeme na tom, že to je zatraceně dobrý program a že v něm je potřeba pokračovat. Já jsem byla zrovna v pátek na jedné akci, kde bylo 300 takových těch navrátilců z Evropské eh, dobrovolné služby, ne tedy z těch dobrovolných sborů, ale dobrovolné služby. A mohu vám říci, že eh, všichni měli jedině slova chvály pro naše, naše kroky, říkali, pracujte na tom dále, rozvíjejte Erasmus a Erasmus plus dále, což je sdělení, které jsem velmi ráda komunikovala dále. Takže eh, děkuji všem ostatním za konstruktivní debatu dnešní večer. Přeji všem hezký večer. Děkuji také tlumočníkům za jejich, jako vždy, skvělou podporu. Zapomínám na něco, nezapomínám na nic, takže se uvidíme na příštím zasedání 8.11. v Bruselu. Děkuji, hezký večer, nazdar.